Máte slovo. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw. Ehm, vážení kolegové, Vážená paní komisařko Kruz, eh, jsem ráda, že jste přítomna. Nejprve bych chtěla udělat následující poznámku. Právě jsem slyšela paní Dingeman, eh, eh, slyšela s vynikající nizozemská tlumočnice, která nás bohužel teď opustí. Má vynikající hlas. Prosím, abyste to zapsali do protokolu. Bude, bude nám Ada chybět. Jsem velice ráda, že vás smíme dneska ještě jednou slyšet z tlumočnické kabiny. Eh, pane předsedo, eh, doufám, že vám mi to teď nestáhnete z mého řečnického času, vážení kolegové, kolegyně. Eh, chtěla bych poděkovat kolegům z, z výboru, Tomasu Manovi z ekonomického výboru a všem ostatním, kteří se spolupodíleli na zprávě. Děkuji za pozitivní plodnou spolupráci. Přejeme si mít všichni bezpečné, jisté, e, udržitelné důchody a to pro všechny a adekvátní důchody. Ovšem důchody jsou i nadále v kompetencích členských států. To však neznamená, že by Evropský parlament k tomu nemohl zaujmout stanovisko. E, důchody jsou předmětem e, vzájemných snah koordinovat toto v rámci programu stability a stability na národní úrovni. A velmi důležitý je právě sociální aspekt. Jak se můžeme postarat o to, aby ve všech členských státech starší spoluobčané dostávali adekvátní bezpečné důchody, aby si ponechali eh, tyto normy? To je přeci naším cílem v Evropě, pane eh, předsedo. Eh, teď máme pyramidu obyvatelstva, která se mm, přechyluje, lidé žijí déle a zdravěji, ale stále méně lidí je schopno si financovat zvyšovat důchody. Obyvatele eh, se stále více stárnou, třetina evropského obyvatelstva už dnes je eh, starší než 55 eh, let. V Evropě existují nejrůznější systémy, takže máme tady tzv. systémy průběžného financování, první pilíř Mm, pak je to solidarita mezi generacemi, o které jsem už hovořila, eh, ta se tady odráží a v dohledné budoucnosti eh, to zůstane nejdůležitějším systémem. Ale toto stárnutí obyvatelstva znamená eh, také zatížení generací mladších a tím i solidarity. A jestliže tady máme deficity v rozpočtu, které mají být zaplaceny, tak to pak odporuje paktu stability. Země, které mají příliš vysoké deficity, nebo příliš jsou zadluženy, tyto země eh, musí spořit jako první na důchodech a sociálních dávkách a to by, tomu bychom přeci měli zabránit. Což znamená, že potřebujeme eh, delší eh, pracovní dobu, tady se o tom často už hovořilo, ale více osob se musí dostat na trh práce. Chceme, aby starší občané eh, mohli pracovat déle, chceme eh, jim umožnit flexibilnější ehm, kariéry, chceme, aby měli lepší, eh, mohli podat lepší pracovní výkon i v vyšším věku. A v prvním pilíři se mm, mluví o tom, abychom odložili také prostředky na, tyto lidé odložili prostředky na eh, poslední etapu svého života. Eh, pak jsou tady eh, podnikové důchody, to je v druhém pilíři, částečně to platí zaměstnavatel, částečně zaměstnanec. A toto se ale rozvíjí třeba i na základě akciových trhů a i tady to zase znamená, znamená větší, delší délka života, problém s financováním. Pane předsedo, paní komisařko, tím, že tady jsou vyšší požadavky na vlastní kapitál, kvalita eh, těchto, tohoto financování v druhém pilíři by měla být eh, zkvalitně, eh, zlepšena, ale nepovažuji to za přiměřené, protože to by znamenalo nižší rendity, jestliže by to bylo ukládáno pouze do těchto cených papírů, jestliže by tyto fondy to ukládaly sem. Ano, paní komisařko, vy tady musíte něco předložit. Komise musí předložit přiměřený návrh i pro to tuto oblast. A pak je tu třetí pilíř. A to jsou individuální pravidla pro úspory. Já si myslím, že tady by se toho mělo podniknout více, ale je nutné ukázat, kolik se tady vůbec dá uspořit. Pak eh, otevřený prh práce, to je další aspekt. Ten je myslitelný pouze tehdy, když eh, nebude mít žádný negativní dopad na důchody. A tím jsem se dostal k závěru. Mr. Mann. You have Děkuji, pan Mann má slovo. Pane předsedo, děkuji Rie za velmi dobrou zprávu a za spolupráci mezi eh, výborem EMPL a ECON. Zaměstnavatelé, zaměstnanci, eh, těm leží na srdci to, co se děje, protože požadavky na kapitál eh, pro zabezpečení, toto by se mělo mm, vztahovat také na podnikové důchody. Vzestup nákladů až o 30% spochybňuje další fungování financování. Ve výboru pro měnové měnové záležitosti bylo těžké docílit eh, kompromisy. Proto apeluji na eh, eh, komisi paní Kros, aby jste se neopírali tady o podnikové důchody, protože ty jsou koncipovány v členských státech velmi rozdílně. RIA má pravdu. A zákony copy a paste, těm by se mělo zabránit. Místo toho, abychom slavili harmonizační orgie, potřebujeme přesné analýzy daností v jednotlivých státech. Je zapotřebí udržet správný poměr Jestliže směrnice o podnikových důchodech má být teď přepracována eh, komisařem Barnierem, eh, tak eh, potom Slovenci 2 už by neměla hrát žádnou roli. Mr. Darden. Darden. Merci, président. Děkuji vám, pane předsedající, jak řekl Dajka, tak se věnujeme především problematice, která má svá specifika. Musíme ale stanovit také doporučení a musíme si uvědomit, že máme ložitý text před sebou. Pilíř, který má zásadní význam pro solidaritu, který bude regulovat problematiku důchodu na základě minimálních příjmů. Zároveň může být příspěvek do toho systému e, dobrovolný. Třetí pilíř pilíř nemůže být eh, zvýrazněván, pokud nebudou ty nižší pilíře splněny. A základním aspektem financování důchodů, tak abychom vytvořili vhodný systém nejenom pro důchodce stávající, ale také pro mladé, kteří do systému přispívají. Ehm, takový systém můžeme vytvořit jenom na základě diskuse se sociálními partnery a musíme si uvědomovat prodlužování střední délky života. A to není jenom názor socialistů, kteří ehm, toto zdůrazňují. Já ehm, musím říci, že chci poděkovat zpravodaj za velmi dobrý kompromis. Jak jsem řekl, když jste hovořili, již tak nedostanete druhou příležitost. Pan Paška má slovo. Děkuji vážený předsedající, vážená paní komisařko. vám za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Stabilní a důvěryhodné důchodové systémy dávají zaměstnancům jistotu, že během produktivního věku mohou získat dostatek prostředků na stáří. Kromě nepříznivého demografického vývoje, který oslabuje možnosti průběžného financování důchodu, nám krize, která probíhá šest let, naznačuje, že k dalším rizikům patří i recese a úpadky finančních domů. Proto důchodové fondy druhého pilíře, které investují na finančních trzích, bude nutné přesněji monitorovat, aby nevhodným investováním neohrozili budoucnost vkladatelů. Jsem přesvědčen, že pro udržení důvěry veřejnosti v důchodové systémy je nutné poskytovat korektní a přesné informace o vazbě mezi naspořenými prostředky a výši důchodu, aby si vkladatelé mohli zvolit vhodnou kombinaci spoření mezi dostupnými možnostmi ve svých zemích. Děkuji.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 Ik wil eerst graag zeggen dat je heel erg je best hebt. Milario, nejprve bych chtěla poukázat na to, že si eh, eh, udělala mnoho proto, eh, aby si vylepšila katastrofální návrhy komise, zvláště co se týče druhého pilíře a sice podnikové důchody. To chci říct si zcela jasně. Komise totiž musí respektovat systém členských států, a, ale za to nejsi prvním plíři, tak se nevyjadřuješ tak jasně. Máme tady k tomu zákon ve Nizozemsku, tady se musí musíme odchylit od komise. Jestliže první pilíř mluví o počtu odpracovaných let a je to na to napojeno a máli se navýšit věk odchodu do důchodu, tak já si myslím, že osobně, že toto jsou špatné důchody a určitě to nespadá do kompetence EU. Normální důchod by měl odpovídat, by měl být zaručen i během krize ale i v druhém, třetím pilíři eh, je nezbytné, aby se zajistil eh, životní standard. To není v souladu se článkem 114 smlouvy, kde se říká, že Evropská unie by se neměla vměšovat do rozpočtových otázek eh, a do záležitostí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Rio v prvním pilíři si měla říct, že Evropská unie se tady nesmí vměšovat. Thank you. Mr. Becker. Děkuji, pan Becker. Jako zástupce starších osob a starší politik v tomto parlamentu gratuluji naší zpravodajce eh, k této zprávě a eh, k agendě o zabezpečení eh, budoucnosti evropských důchodových systémů. Směr je v pořádku. Je tady jasná priorita prvního pilíře a také je tady dodatečný druhý pilíř. Stejně tak je tady vehementní požadavek reform v členských státech, mm, tak aby se odbouraly včasné důchody, aby se vnikly nové podněty a podobně. Ale jsou to požadavky požadavky, které zůstávají nenaplněny a sice ve smyslu eh, nejlepšího sociálního eh, modelu Evropy. Tady eh, musíme mít vyšší nároky, protože neexistuje žádné závazné ustanovení pro mladou a starší generaci, něco jako seniorská nebo mládežnická rada v Evropě. Pojem přiměřené důchody to nestačí. Příliš se to přibližuje takzvané zabezpečení chudoby a to není přece o to, o to, co nám jde v tomto důchodovém systému, protože jde o zajištění zajištění nabitého životního standardu a o sebeurčení naplněného života. Takže tady toto musí definovat experti, ale politika nesmí eh, podléhat populismu. Nová druhá etapa této agendy je nezbytná. Tady eh, toto dlužíme všem generacím, eh, zvláště i těm, které přijdou po nás. Děkuji. Děkuji. Paní Zubr, 33. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Zelená kniha, bílá kniha, komise a tato zpráva v podstatě směřují k jednoduchému cíli a to pro mm, sadit reformu penzijních systémů. A především se podívat na třetí pilíř, to znamená eh, ty soukromé mm, plány při pojištění. A je třeba zajistit, aby lidé se dostali do věku, důchodového věku ve zdravém stavu. Po, chceme proto i slušnou reformu pro ně, mm, aby mm, lidé měli skutečně možnost realizovat svůj, své právo na důchod a odpočívat. A spíše než snižovat tedy Eh, příspěvky zaměstnavatelů a eh, jít směrem veřejných systémů, tak bychom také měli i lidem zajistit, aby mohli eh, těšit z těch soukromých plánů. Potřebujeme ale univerzální systém, který bude založen na solidaritě a nemůžeme nutit lidi do soukromého pojištění. Jde o spravedlivé přerozdělení bohatství. <clears throat> Lidé přece je třeba se na to i podívat eh, z pohledu eh, boje a práv eh, pracujících. Děkuji. Paní Korus, prosím. President. Pane předsedo, chci poděkovat zpravodajce paní Omen a Stínovým za velice konstruktivní spolupráci a za to, že podpořili hlavní cíl Bílé knihy. My jsme předložili Bílou knihu v únoru 2012 s cílem ukázat, jak řekla paní Omen, jak tedy řešit problémy důchodu eh, v kontextu eh, stárnutí populace, eh, škrtů v rozpočtu, tak aby tyto důchodové systémy zůstaly jaksi udržitelné ale tato bílá kniha říká, jak toho dosáhnout, tím, že nastolíme správnou rovnováhu mezi dobou strávenou v práci tedy a e, v důchodu. Zde my jsme i konzultovali členské státy, parlament i dotčené subjekty. A i Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v roce 2012 k tomuto hodně přispěl. Zde chci, aby členské státy přehodnotily potenciální reformy, aby vstali do úvahy to, jak se mění životní styl život a e, sta, e, délka života a aby i vzali do úvahy ekonomickou nezávislost e, starších lidí. Je nezbytné i proto mít eh, ty doplňkové zaměstnanecké systémy, které ale musí být konfigurovány hm, takovým způsobem, že nebudou bránit mobilitě na trhu práce. Já jsem vyslechla ty vaše obavy, to znamená, je třeba především ochránit důchodové systémy v prvním pilíři. Zde, jak my jsme řekli, my jsme vydali zprávu v roce 2012, kde se hovoří o tom, že důchody z prvního pilíře zůstanou hlavním strojem starobního důchodu v, v blízké budoucnosti. A od vydání Bílé knihy v únoru eh, tak se eh, dosáhl určitému pokroku. Především tato eh, Bílá kniha i v podstatě se byla reflektována v konkrétních doporučeních členským státům v rámci evropského semestru a členské státy již začaly pracovat na reformách, tak aby naši spoluobčané mohli pracovat déle. I zpráva paní Omen Reuten jasně ukazuje, že je zde společná vůle řešit problém důchodových systémů a přijmout příslušné kroky, abychom ochránili jejich budoucnost. Ale abychom splnili ten cíl, to znamená, aby to bylo adekvátní, ale i udržitelné, a tak je třeba vyvinout velké úsilí a všichni ho musí vyvinout, jak členské státy, tak i instituce EU, tak sociální partneři i další subjekty, kterých, kterých se toto týká. Děkuji, paní komisařko, děkuji, kolegové. A chci především poděkovat paní Omen Reuten za vynikající zprávu. <clears throat> a zde tedy ne, i tedy přeji nejenom holandské kabině, ale všem tlumočníkům i šťastný důchod. A další zpráva poslední je pan, zpráva pana Gajera, která se týká regionálních strategií pro průmyslové oblasti v EU. Tak prosím.